Milí kolegové, bohužel opět při zahájení našeho zasedání musíme si připomenout nevinné oběti terorismu, mezinárodního terorismu. A e, pro nás již bohužel jsou to dost obvyklé smutné události. Tentokrát